akceptovat. Pan předseda, děkuji. Chci poděkovat všem poslancům za položené dotazy. Děkuji kandidátovi na komisaře za odpovědi. Kandidát na komisaře má nyní možnost přednést závěrečné vystoupení v maximální délce pěti minut, ale můžete, pokud si přejete, tuto dobu o něco překročit, protože zatím máme dostatek času. To znamená, že pokud si přejete, můžete se vrátit k některým dotazům či tématům, na něž jste neměl dostatek času odpovědět v rámci diskuze. Takže, vážený pane kandidáte, máte slovo eh, k závěrečnému vystoupení. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám. Děkuji za proběhnuvší slyšení. Já doufám, že jste cítili, že jste měli možnost položit mi otázky, na které jste se mě chtěli zeptat. Já jsem přislíbil férové slyšení a já doufám, že eh, jsem tomu dostal. Já jsem zase měl mm, možnost tady na vaše dotazy odpovědět. Poznamenal jsem si celou řadu témat, dotazů, které se objevovaly několikrát. Nad, nade vším, co tady zaznělo, se pečlivě zamyslím a budu se těmto oblastem věnovat, jak už jsem slíbil. Pokud jde o mé portfolio, tak eh, já bych eh, se chtěla zaměřit na hlavní priority a eh, zdůraznil bych to, čemu se budu chtít věnovat. A odráží to i řadu věcí, o kterých jste mluvili vy sami. První taková priorita to je oblast implementace, provádění. Chce dokončit práce, kterou zahájil můj předchůdce a chci eh, znovu zavést stabilitu ve finančním eh, odvětví. Samozřejmě, že to bude vyžadovat eh, veliké úsilí hned od prvního dne, ať už jde o oblast MIFID, CRD4 či finanční trhy, ale pochopil jsem z dnešního jednání, s vámi, že většina z vás si přeje, abych tuto rozdělenou práci dokončil a že si také přejete, aby Evropský parlament byl v celém procesu maximálně zapojen. S tím naprosto souhlasím a je to mým záměrem. Dále jste hovořili často o provádění a e, hodnocení a posuzování. Já myslím, že nemá smysl zavádět jakákoliv společná pravidla, pokud se nebudou uplatňovat, ale že samozřejmě časem je potřeba pravidla e, přeskoumat. Dále budeme věnovat e, také pozornost nově vznikajícímu riziku. Může to souviset eh, s reformou eh, bankovních eh, struktur, ale musíme se dívat i do jiných sektorů, do nebankovního sektoru v rámci mandátu G20. Pokud jde o mezinárodní hledisko, jeho jsme se také několikrát dotkli, tak zde si myslím, že váš výbor zastává jasný názor, že bychom měli provádět pravidla eh, na rychlých, rychle se vyvíjejících mezinárodních trzích, takže chápu to tak, že chcete mít globálně odsouhlasené standardy, chcete v případě, eh, že naše standardy se odklánějí nastavit ekvivalenty, chcete uzavřít dohodu eh, se Spojenými státy a přejete si, aby i finanční trhy byly do této dohody začleněny. Hovořili jste také o významu spotřebitelů ve vztahu k finančním službám a já bych rád na spotřebitele kladl velký význam, protože jsou to uživatelé finančních služeb. Možná bychom mohli začít tím, že bychom vedli diskuze se spotřebitelskými organizacemi, vyslechli si jejich názory na zlepšení současné situace, to tež bychom mohli provést v oblasti bankovnictví a samozřejmě i váš výbor, pokud si budete přát, zapojím do této práce. Další téma, to je význam pracovních míst a růstu. Největší eh, hrozba pro stabilitu, a já vím, jak je stabilita pro vás důležitá, tak největší hrozbu pro stabilitu, kterou vnímám, je vysoká nezaměstnanost a nízký růst. A myslím, že nemůžeme eh, eh, odhlédnout od růstu, když hovoříme o legislativě. Takže si myslím, že Unie kapitálových eh, trhů nám umožní řádně eh, regulovat finanční eh, trhy a podpořit tak hospodářství ve všech členských státech. Chci na tom opět pracovat společně s vámi. V krátkodobém hledisku se budu soustředit na pomoc eh, předsedovi Junckerovi, který se bude snažit eh, zavést ten eh, třetí pilíř a pomohu mu, aby finanční systém řádně fungoval. Dále se zde opakovalo jiné téma související s finančními eh, službami a to je otázka transparentnosti a ta se týkala i mě osobně. Já si myslím, že jakožto koncepce je transparentnost celá zásadní pro řádné fungování finančních trhů, ale je také zásadní pro řádné fungování vztahů, které doufám, že se mi s vámi podaří navázat. Samozřejmě, že někdy se můžeme názorově rozcházet, ale myslím, že bychom se nikdy neměli um, rozcházet v zásadních eh, věcech, jako je otázka transparentnosti či vzájemná úcta. Myslím, že během tohoto slyšení také eh, vyšlo jednoznačně najevo, že jsem člověk pragmatický, který usiluje o konsenzus a že jsem eh, politik evropského ražení nerad o věcech mluvím, spíše se e, aktivně pouštím e, do práce a teď teda je to taková výjimka, že tady tři hodiny e, diskutujeme, ale já si myslím, že pokud se mi něčeho podařilo v politice dosáhnout, tak to bylo vždy díky tomu, že jsem spolupracoval s jinými úředníky, kolegy, s z politiky z jiných politických stran a pokud budu potvrzen ve své funkci, budu pracovat stejným způsobem také s vámi všemi. Na závěr bych chtěl říci, že na nás leží obrovská odpovědnost eh, v tomto zásadním historickém okamžiku, eh, v něm se Evropa ocitá. Evropští občané si přejí změnu k lepšímu a já si myslím, že společně eh, můžeme v této oblasti sehrát svou roli. Těším se na budoucí spolupráci s vámi Doufám, že budeme společně moci nést tuto odpovědnost a sehrát svou roli v tom, aby oblast finančních služeb byla řádně regulována, aby fungovala ve prospěch všech a aby poskytovala základ pro rostoucí hospodářství, což nám pomůže vypořádat se s našimi hlavními problémy, to znamená tvorba pracovních eh, míst, pomoc našim občanům a já si myslím, že to zpětně vybuduje mm, eh, lepší důvěru a vazbu mezi evropskými občany a evropskými institucemi. Pane předsedo, děkuji vám. Thank you. Já vám děkuji, pane kandidáte. Nyní eh, proběhne uzavřené zasedání koordinátorů, kteří budou vyhodnocovat toto slyšení od půl šesté do sedmi. Já bych eh, na závěr chtěl ještě přivítat Sharon Bowes, eh, svou předchůdkyni. Děkuji Jonathanovi Hillovi a vám všem a tímto naši schůzi končím.